Okay, colleagues, we move to the... Kolegové, nyní přejdeme k vysvětlování hlasování. Začneme eh, s právou Grisbeck. První řečník je pan Deva. Minutu. Pane Deva. Pane Deva. Pane Deva. Pokud chcete slovo, prosím, pokud ne, není problém, nemusíte. Um, Paní předsedkyně, jeden z ne, jedna z nejdůležitějších věcí, eh, která vyplývá z našich tra, tradic, tedy právních tradic ve Spojeném království, je tradice Magna Charta. Nikdo by neměl být zatčen a souzen bez příčiny a nemá být vězněn po nepřiměřeně dlouhou dobu bez důvodu. Tato tradice, že každý, včetně eh, monarchy, je eh, Eh, s ním se takto zachází podle práva. To je nejdůležitějších eh, atributů našeho systému eh, a nejdůležitější aspekt toho je prezumce neviny do té doby, než se prokáže vina. Pokud, jestliže máme jinou strukturu, kdy stát se stane dominantní stranou a kdy tedy občan se stane podřadnou stranou v tomto vztahu, tak to je potom situace, kdy stát musí prokazovat, nese tedy e, důkazní břebeno, musí prokázat, že jste vinen a práva občanů tedy mají takto vlastně přednost. Děkuji, pane Deva, paní Morvaj. Děkuji. K presumpci neviny ano, to je důležitá zpráva. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu. A to právě i proto, poněvadž prezumpce neviny, neviny je zásadou, která je velice důležitá pro naše občany a pro jejich obhajobu eh, před excesy moci státu. A to především v době, v situacích, kdy kdy eh, eh, osoba je zatčená a poté souzena z politických důvodů, jako například v Rumunsku kdy jsou takto, eh, kdy máme případ, případ jednoho Maďara Ištvana Beka, který takto je souzen z politických důvodů a mm, důkazní břemeno musí nést stát. Stát by měl Eh, schromaždit důkazy a prokázat vinu obviněného. A tady tomu tak nebylo. Zatknout někoho a, eh, eh, a uvalení vazby. Mikrofon je přerušen. Děkuji, pan Pospíšil paní předsedající já jsem podpořil tuto zprávu. včera při rozpravě jsem vysvětloval proč považuji za důležité abychom měli jednotný základ trestního práva procesního v evropě a to z toho důvodu že máme evropský zatýkací rozkaz a vydáváme občany po evropě ale už jsem nestihl říci a proto jsem se přihlásil dnes do debaty že je dobře že prošla ta verze tohoto návrhu která byla připravena evropským parlamentem a byly odstraněny některé nedostatky které byly v návrhu byly v původním návrhu který přišel z komise. za zvláště důležité považuji to že byl vypuštěn návrh komise který umožňoval výjimku a průlom do zásady že důkazní břemeno v trestním řízení musí být vždycky na obžalobě musí být tedy na státu nikoliv na občanovi. nevím proč komise tento základní princip chtěla prolomit. stejně tak došlo ke zpřesnění některých pojmů jako například to jak je chápáno trestní řízení protože v každé zemi je upraveno trošku jiné působnosti. takže je dobře že prošla verze parlamentu je určitě lepší. děkuji. Uh, děkuji Děkuji, paní předsedající. Presumpce neviny je jednou z nejdůležitějších jeden z nejdůležitějších principů v právních systémech. Je to jako Bible. Prezumce neviny je důležitá na celém světě. Ta idea je velice dobrá a je zapotřebí, aby e, existovala v realitě. Proto podporuji dnešní rozhodnutí a myslím si, že v trestním řízení by se nemělo využívat e, žádné síly. Je důležité, aby se s nikým nejednalo jako s vinným, dokud nebude jeho vina prokázána. Všechno, co je tu napsáno ohledně důkazního břemene, je také velice důležité. Domnívám se, že to všechno je nesmírně důležité pro naše společenství. Ještě jednou zdůrazňuji, že jsem hlasoval pro, protože se domnívám, že jde o věc důležitou pro náš další rozvoj. Děkuji. Děkuji. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu a mám radost, že většina poslanců také hlasovala pro protože jsou to návrhy velice rozumné. Navrhují zákaz, aby veřejné úřady eh, poskytovaly informace médiím, pokud by to porušovalo princip presumpce neviny. Dále je to ten princip eh, důkazního břemene a nevyužívání síly ze strany státních úřadů a také velice přísné omezení pro případy, kde soud může pokračovat v nepřítomnosti obžalovaného. Všechny tyto prvky jsou zásadní pro spravedlivý e, trestní systém a proto, aby trestní řízení probíhalo transparentně a co nejjasněji což jsou samozřejmě principy, na kterých stojí Evropská unie, Evropa hodnot, tedy respektování práv všem. Děkuji. Děkuji, pan Hanan. Děkuji, paní předsedkyně. Před osmisty lety jsme zavedli princip habeas corpus. Neměl byste být zadržen, zatčen bez účelu. A nyní ve jménu vytvoření Evropského trestního systému a prostřednictvím mechanismu Evropského zatykače tento princip byl opuštěn a eh, já jsem z kraje, kde jeden malý mladý muž, eh, to byla chybná identita, on strávil dva roky ve, vě, ve vazbě eh, v nejhorším jednom vězení v Řecku a to kvůli trestnímu jednání, které v podstatě nenastalo, protože to bylo jasně, evidentně e, zcela milné. E, a to není žádná přece presumpce nevina. neviny. To znamená někdo, kdo je takto dlouho vězněn, tedy je ve vazbě, bez příčiny a čeká na proces. A teď, když slavíme Magnu Chartu, tak je třeba, teď, teď nám snad někdo má říkat, že máme zavést prezumci neviny v Evropě. Thank you very much, Mr. Děkuji. Děkuji za slova, paní předsedkyně. Já bych chtěl rovněž zmínit to, že loňského roku uplynulo hundred let výročí od přijetí tak zásadní listiny jako Magna Charta Libertarum je. A e, pro nás jako pro parlament bylo skutečně zásadní setrvávat nejen na obsahových zárukách Mm, spravedlivého procesu spravedlivého řízení ale i na té formě i na těch formálních pravidlech na proceduře které skutečně tvoří potom tu kostru eh, spravedlivého procesu a ukazuje se skutečně někde v některých zemích po staletí ověřené principy prostě fungují a mají tvořit ucelený komplex a není možné prostě z nich potom vyjímat eh, určitá práva a je oslabovat celek garancí které poskytuje jak úmluva eh, o základních právech a svobodách ale i ty garance které byly staletími ověřené prostě tvoří rámec spravedlivého procesu i v trestních věcech. proto jsem tu zprávu podpořil samozřejmě. Děkuji, nyní se přesouváme ke zprávě paní Ford o osobním ochranním vybavení. Eh, první hovoří pan Mamikins. Samozřejmě je eh, důležité přijímat individuální kroky, eh, co se týče ochranného vybavení, musíme se ohlednout již do roku 89 a sledovat technický vývoj. E, podstatné je, že nastal e, nejvyšší čas směrnici modernizovat, protože je to nezbytné pro jednotný trh. E, věřím, že Eh, ochranné prostředky jsou důležité, ať už hovoříme o eh, hasičích, vojácích, ale dalších profesích také, které tyto prostředky potřebují. A samozřejmě máme různá pravidla, pokud jde o kvalitu a používání těchto ochranných eh, pomůcek a prostředků. Zpráva je velmi kvalitní, chci zdůraznit, že jsem hlasoval pro. Eh, Pane předsedo, tak jsem hlasoval pro zprávu paní předsedkyně a eh, zpravodajka Vicky Ford odvedla obrovskou práci a zaslouží si pochvalu. Eh, a jsem eh, rád, že tyto produkty budou také podléhat hodnocení schody, tak aby bylo možné na pomoci orgánům tržního dozoru. Podporuji apel na jazykové eh, povinnosti jako používání oficiálního jazyka dovážející země, uvedení kontaktních údajů a použití takového vyjadřování, které je srozumitelné. Zvláště eh, souhlasím s apelem zpravodajky na to, aby pokyny pro použití byly jasné, srozumitelné eh, a aby bylo možné eh, hodnotit standardy ochrany. Ty by měly být také v pořádku. Transparentnost a efektivita mají obrovský význam pro zajištění maximální ochrany občanů EU v kontextu osobního ochranného vybavení. Děkuji. Děkuji, pan Hana. Odešel pan Polčák. Děkuji za udělení slova, paní předsedající je skutečností že ochrana osob skutečně jde eh, ruku v ruce s technologickým vývojem a naráží jak na příležitosti tak eh, na rizika eh, zásady jednotného vnitřního trhu je třeba si přiznat že e, zavedení nebo zlepšení pravidel pro ochranu osob prostě bude mít dopady jak na rozpočty právnických osob tak samozřejmě i konkrétních pracovníků tak i veřejných rozpočtů. nicméně já jsem se při podpoře tohoto návrhu k němuž se hlásím a opravdu děkuji paní e, zpravodajce protože odvedla výborný kus práce e, tak jsem se rozhodl tuto podporu právě porovnat a dát na misky vah eh, s těmi riziky která jsem zde nastínil a myslím si že u ochrany osob u ochrany pracovníků bychom neměli eh, ztrácet ty příležitosti které nová právní úprava přinese to znamená byť jsou zde jisté problémy tak eh, nemůžeme trpět úlevy. děkuji. Děkujeme. Nyní zpráva paní Steeler z zařízení spalující plyn a paliva. První pan Mamikins. Děkuji. Celá řada občanů Evropské unie používá eh, buď Eh, olej, eh, dřevo, biologický odpad a další látky k vytápění vlastních obydlí. A eh, velice často bývají tito lidé poblíž plynových zařízení a proto Eh, mohu jen podpořit myšlenku zvýšení bezpečnosti těchto zařízení. Protože samozřejmě využitím takových zařízení, pokud nebude náležité, může dojít k zásadní škodě. Sjednocení a standardizace používání těchto zařízení pro všech 28 států je dobrý návrh. Děkuji. Eh, Margaret Děkuji vám, paní předsedkyně, a stejně jako s předchozí zprávou zpravodajka Catherine Steeler si zaslouží pochvalu, protože je to velice rozumná zpráva a proto jsem hlasoval pro. A je to důležité také proto, že to mění směr tam, kde ehm, to již udělal a umožní nám tedy zavést jednotný trh a mm, zvláště když teď eh, o tomto hovoří nizozemské předsednictví. A v souvislosti s plynem je to zvlášť důležité, protože plyn, i když se posouváme k obnovitelným zdrojům energie, eh, zůstane zemní plyn podstatnou částí našeho energetického mixu. A samozřejmě jakákoliv zařízení spalující plyn musí splňovat vysoké standardy, protože jinak může dojít k úniku oxidu uhelnatého a to je smrtelně jedovatá látka. Potřebujeme proto chránit spotřebitele. Děkuji. Děkuji. Další zpráva Lopeze. První eh, je paní Anderson. Máme tisíce lanovek, které fungují po celé Evropě, proto musí být bezpečné a musíme být schopni se spolehnout na jejich bezpečnost. Ehm, toto nařízení posílí konstrukční standardy pro budoucnost dopravy lanovkami, jak jakožto vedoucí členka socialisty a demokraty pro tuto problematiku vítám nová pravidla a také vítám práci, která byla odvedena v nařízení pro lanovky s tím, že bude jasnější systém, přísnější pokuty, které budou řešit porušení předpisů. Děkuji vám. Děkuji, pan Mamikins. Paldies jums, priekšsēdētais kundze. Děkuji vám, paní předsedající. Evropská unie má vůči pozici ve využívání lanovek. Zhruba 17 set eh, lanovek eh, se nachází v, Evropě, v Evropské unii, což je 60 světového počtu. Evropská unie je také lídr ve výrobě lanových drah, proto je zcela správné, že nové nařízení bude zlepšením ve srovnání s předchozí situací. Tedy nové standardy budou platit eh, a nové technické regulace podle tohoto nařízení. Důležité také je, že historické lanovky nebudou postiženy těmito novými pravidly. Proto jsem hlasoval pro tuto zprávu. Děkuji, pan Kelly. Děkuji ještě jednou, paní předsedající. Tak jako u předchozích dvou zpráv, Tato zpráva nám dává příležitost implementovat jednotný trh a proto jsem samozřejmě hlasoval pro. Účastnil jsem se včerejší debaty a mnoho poslanců se vyslovovalo na podporu této zprávy, což není, což není překvapivé. Není to možná vysoce eh, medializovaná a veřejně zajímavá zpráva, nicméně zvyšuje bezpečnost evropských občanů, protože aplikace harmonizovaných standardů pro bezpečnou instalaci lanovek a uvádění složek systému a infrastruktury na trh, to je eh, důležitá záležitost ve prospěch eh, veřejnosti. Je zapotřebí zrozumného přístupu, eh, který vynechává historické lanovky. Takže ještě jednou zpravodajka odvedla dobrou práci. Zpravodaj. Děkuji. Pan Hanan tady není, takže se přesouváme k další zprávě. Kolumbijský mírový proces. Pan Pospíšil. Předkyně, já jsem podpořil toto usnesení. Dovolte jsem si vystoupit z toho důvodu že většinou zde debatujeme o tom jak jsou lidská práva ve světě pošlapávána kde a v jaké podobě probíhají ozbrojené konflikty nebo občanské války tady je v zásadě výjimka pozitivní výjimka kdy jsme přijali usnesení ve kterém vítáme mírový proces v samotné kolumbii proto já jsem s radostí toto usnesení přijal protože opravdu je pravdou že po padesáti letech tvrdé občanské války v této latinskoamerické zemi v kolumbii konečně svítá jasná konkrétní naděje že konflikt bude ukončen a že dojde k příměří mezi vládou a revolučními ozbrojenými složkami. Eh, celá ta dohoda která je připravována více než čtyři roky má myslím racionální podtext a pokud bude ratifikace dokončena během tohoto roku myslím si že v kolumbii konečně bude moci zavládnout mír. děkuji. děkuji Děkuji vám, paní předsedkyně. Musím říci, že občanská válka v Kolumbii eh, patří k nejprotahovanějším konfliktům moderní historie. Sta tisíce obětí eh, lidé, kteří byli eh, připraveni o své rodiny. Já jsem měl příležitost setkat se s kolumbijským prezidentem v rámci delegace Evropského parlamentu. A e, skutečně výsledek byl dobrý. Pátý článek obecné dohody e, o obětech, e, to vnímám jako pozitivní krok ku předu. Nicméně také jsme zaznamenali obtíže, s kterými se setkaly jednotlivé strany. Byly tam různí prostředníci, Chile, Norsko, Argentína, Vatikán a další a je pozitivní, že my jako Evropský parlament jsme učinili tento krok předu. Děkuji. Děkuji. Tuto zprávu můžeme také uzavřít. Eh, přerušuji jednání do 15 hodin.